Dnes navazujeme na eh, zasedání, které jsme přerušili 29. března 2012. Milé kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že zde dnes můžeme přivítat 12 chorvatských pozorovatelů na prvním zasedání v Evropském parlamentu. Vážené kolegyně a kolegové z Chorvatska, dnes eh, poprvé eh, zaujímáte eh, místa v tomto zasedacím sále. Od zítřka se budete účastnit zasedání výborů a frakcí. Tam se budete moci účastnit i rozprav a tím budete eh, moci se připravit eh, na eh, vstup své země do Evropské unie, abyste potom mohli plně hájit zájmy svých občanů na tomto fóru. Evropský parlament, jak dámy a pánové víte, už ratifikoval přístupovou smlouvu a doufáme, že 1. července 2013 se Chorvatsko stane 28. členem Evropské unie. To bude pro Chorvatsko historický den a myslím, že to bude historický den i pro Evropskou unii a celkově pro eh, západní Balkán. Dámy a pánové, eh, když tady dnes máme eh, dnes kolegy z země, která přistupuje do Evropské unie, kteří s námi zde dnes spolupracují jako pozorovatelé, tak je to signál toho, že navzdory krizi, o které stále hovoříme, Evropská unie jako myšlenka a přeshraniční spolupráce eh, mezi státy a eh, národy nestrácí nic na své přitažlivosti a že jsou země, které nám eh, ten integrační proces závidí a jsou národy, které se chtějí k nám přidat. To bychom neměli vnímat jako, neměli bychom to vnímat jako zátěž, ale i jako eh, potvrzení naší myšlenky. A proto já jsem eh, velice rád, že se nacházíme v této eh, situaci. Já jsem rád, že se nacházíme v této situaci, kdy k nám chtějí vstupovat další, přizvovat další národy. A mm, myslím si, že je to potvrzeno symbolicky přítomností pozorovatelů z Chorvatska. Takže dámy a pánové, srdečně vítejte das protokoll der sitzungen vom. achtundzwanzig und. neunundzwanzig teď eh, zasedání z, eh, zased, eh, zápis zasedání z posledního zasedání 28. 29. března. Máte připomínky? Není tomu tak, tak tímto je zápis přijat. Pan Dimitr Stojadov ve své